o, poruš, o případech porušování lidských práv, demokracie a vlády práva. Prvním z těchto bodů eh, je svoboda náboženského vyznání v Pakistánu. A tímto se hned obracím na našeho zpravodaje a sice napřed eh, na pana Tanoka jedna minuta. Máte slovo. Um, Neschopnost Pakistánu vytvořit trvalou demokracii měla vážný dopad na náboženské svobody v této zemi. Islám jako oprávnění autokracie vojenského charakteru, i když snahy vlády řešit tento problém je třeba uznat. Ústava Pakistánu nominálně upravuje náboženské schody, ale takzvané blasfemické zákony nebo zákony o rouhání Eh, umožňuje pronásledování menšiny šítské a menšiny Ahmádí. Stalo se to základem pro vytvoření Pakistánu, avšak eh, náboženská svoboda naopak v současné době eh, postihuje negativně všechny, kteří se dostají mimo meze hlavních náboženských proudů. A Příliš mnoho občanů Evropské unie, včetně Spojeného království, se dostalo do spáru těchto orgánů. Pakistánský Taliban, teroristické hnutí, jehož cílem je zcela jasně při neúspěšném atentátu na Times Square je třeba rozvíjet politický systém a vzdělání, které, který jasně bude podporovat zásady tolerance, rovnosti a náboženské svobody. Děkuji. Nyní se obrátím na paní Jatenmaky, která má slovo na jednu minutu. Děkuji. Moje skupina ALDE vítá opatření v zájmu náboženských menšin ze strany vlády Pakistánu od, prosince 2000, od listopadu 2008 a podporuje snahu federálního ministra pro menšiny vytvořit síť místní mezikonfesijní harmonie a podporovat dialog mezi konfesemi. Avšak je třeba učinit mnohé na cestě ke skutečné náboženské svobodě v Pakistánu. Zprávy a průzkumy nezávislých institucí odhalují, že menšiny v Pakistánu jsou zbaveny základních občanských práv a rovných příležitostí, pokud je o zaměstnávání, vzdělání a politické zastoupení. Právní ustanovení jsou nejasná a umožňují zneužívání postihující osoby všech vyznání v Pakistánu. Tudíž víme také, že ženy v Pakistánu čelí domácímu zneužívání a násilí a také psychologickému násilí. Takže je třeba udělat mnohé. Děkuji. Dalším navrhovatelem je paní Korhola na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Usnesení o Pakistánu. je zcela obzvláště důležité, zejména s ohledem na zákony o rouhání a jejich uplatňování. Současná vláda se ovšem rozhodla vydat jinou cestou a my ji chceme pozbudit k tomu, aby dodržovala lidská práva. Pan ministr Šavras Batý se setkal minulý týden s frakcí EPP a my ho podporujeme při všech reformách, které hodlá provést. Máme zde novou pětiprocentní kvótu pro menšiny eh, ve veřejných úřadech existuje svátek, eh, který slaví náboženskou rovnost a všechny tyto eh, kroky v oblasti rovnosti chceme podpořit. Je nutné zabránit tomu, aby byly v náboženských školách rekrutováni teroristé. Takováto práce je nejlepší příspěvkem boji proti terorismu a v boji proti příčinám terorismu. Toto je opravdu velkou vymožeností, pokud se podaří to opravdu prosadit. Děkuji. Děkuji a dalším autorem je paní Göringa de Odenberg, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Jako zástupkyně společenství založené na rovnosti a toleranci e, musíme bojovat proti netoleranci, i když e, je velmi vzdálená hranicím Evropské e, unii. Zákaz náboženských menšin, respektive zákaz pro náboženské menšiny, aby byly registrovány na volebních kandidátkách, je nepřípustné. Pakistan je rozdělen na dvě skupiny, na muslimy a nemuslimy a také společ, skupina nebo eh, menšina a magiu je rovněž eh, diskriminována. Blasfemické zákony a výkon trestu smrti jsou dalším příkladem téhož. Evropská unie eh, si musí zařadit tento problém na svůj pracovní program jednání s Islamabadem. Před několika lety byla podepsána dohoda o spolupráci, 200 milionů eur je vyčleněno na tuto um, výměnu a musíme nyní zkoumat, zdali je Pakistan připraven provést tyto systémové eh, změny. Ústava byla konečně upravena a doufejme, že i další ustanovení, které jsou v této chvíli jasně diskriminační vůči menšinám, budou rovněž změněny. Děkuji. Minuta a půl. Pan Kilnilsen. Paní, paní předsedkyně, svoboda náboženství není zajištěna v Pakistanu. V roce 2009 jsme zjistili nárůst násilných útoků na náboženské menšiny, včetně vražd. Navíc, kromě toho, 80 menšin žije pod Prahem chudoby. Avšak to samo není jediným problémem porušování lidských práv v Pakistánu, omezení schromažovací svobody, hrozby pro občanskou společnost, zatčení odborářů, vraždy a únosy novinářů. Od chvíle, kdy Pakistan vyhlásil podporu boje proti terorismu, stovky, ne tisíce osob, které jsou podezřelé s vazbami na teroristické skupiny, byly bez soudu zadrženy, zadržení bez právního základu, bez advokáta, nucené zmizení, špatné zacházení, mučení. Ve vězení v Lahore 4161 vězňů bylo zadržováno v roce 2009 přitom kapacita je 1050 vězňů. Násilí na ženách neustále narůstá, znásilnění, vraždy, útoky kyselinou, upálené ženy. Neuplynu, potřeba bych dva dny na to, abych popsala utrpení pakistánských žen a dívek. A proto náš parlament který dbá na svobodu přesvědčení, na práva žen, využije svou novou pravomoc VETA, pokud jde o readmisní dohodu mezi Evropskou unii a Pakistanem. Budeme vyžadovat větší záruky, pokud jde o podmínky, kdy by byla uplatňována takováto readmisní dohoda o, pro občanské a občany Afgánce, kteří prochází Pakistánem. Děkuji a posledním navrhovatelem pan Higgins na minutu a půl. You, Děkuji, paní předsedkyně. Jako mezinárodní socialista obhajuji právo každého jednotlivce na svobodu náboženského vyznání a praktikování náboženství na základě eh, základních lidských práv a jejich dodržování. Pakistánský lid a zejména ještě více náboženské menšiny v této chvíli se eh, nacházejí v pasti institucionální eh, bigoterie a mm, také eh, nenávistných sil Talibánu. Samozřejmě je zde výrazný protimluv v pravicové pravicové skupiny tohoto parlamentu se zasazují za lidská práva, ale současně podporují válku v Afghánistánu, která má výrazný dopad i na eh, Pakistán s velmi škodlivými účinky vraždění eh, civilistů v Afghánistánu eh, jednotkami NATO a dodávkami západních zbraní jsou samozřejmě zločiny jako takové a navíc ještě tlačí civilisty do náruče těchto teroristů socialistických eh, skupin. Důvodem eh, spíše problému jsou stále feudální struktury v Pakistánu současná vláda a eh, také opoziční strany nemají na to řešení ani, ani odpovědi. a pokroková federace e, pracujících, čítající e, milion a půl členů, je vlastně jedinou pokrokovou organizací, která e, se zasazuje za rovnost pohlaví i rovnost náboženství a to je cesta, kterou by se měl Pakistan vybrat. Děkuji a nyní mají slovo řečníci za jednotlivé skupiny. První je pan Poslt. Jedna minuta. Paní předsedkyně, my musíme s Pakistánem jako jako naším spojencem eh, nakládat věcně, ale také kriticky. Pakistan má islámský charakter, to musíme eh, respektovat, protože eh, tato země byla založena Ehm, Indy. Ehm, a obě země měly své menšiny a současně i velkou tradici tolerance. A tuto toleranci musíme posilovat. To znamená respektování všech náboženských menšin, neposlední řadě křesťanské. A já se domnívám, že to skutečně můžeme zdůrazňovat, protože kdo jiný by se měl zasazovat o křesťany, neli Evropa, téměř stoprocentně křesťanský kontinent. A tady stojíme eh, pod eh, závazkem a současně musíme dát najevo, že samozřejmě respektujeme vůdčí roli, kterou sehrává Pakistán v islámském světě mnohdy i velmi konstruktivně a bude jí moci hrát i nadále. Děkuji. Děkuji a nyní jménem ALDE paní Šalke minuta půl. Děkuji, paní předsedkyně. Blasvinské zákony jsou zneužívány extremisty jako záminka pro násilí vůči náboženským i náboženským menšinám. Samozřejmě náboženská svoboda je důležitá, ale svoboda před náboženstvím také důležitá. Blasfemické zákony v zemi dochází tedy k porušování osobní svobody z důvodu náboženství. Došlo k zákazu Facebooku v Pakistánu, pakistánské telekomunikace přikázali poskytovatelům přístupu na internet zablokovat tyto stránky, protože zde údajně dochází k urážce islámu. Karikaturista, který se si dovolil karikovat například seriál South Park a další služby online jsou významným spojníkem se světem, poskytují informace a kontakty pro Pakistánce a umožňují jim, aby se eh, pouštěli do výměny názoru a zejména mladá generace Pakistánců může být informována díky internetu, protože v učebnicích jsou často diskriminační texty. Kriminalizace není dobrou cestou k tomu, aby se společnost Pakistánu stala diverzifikovanou. Karikaturisté hovoří svobodně, i když to někdy znamená urážku ohrožení svobody projevu nejsou výlučně v Pakistánu, i v Evropě čelíme omezení veřejné rozpravy. Karikaturisté a jejich omezování je stále častější v demokratických společnostech a autocenzura je stále běžnější mezi no- novináři a karikaturisté potřebují ochranu před hrozbami, které jim usilují o život. jejich ochrana je lékem. Z, z, pan Poreba za ECR na jednu minutu. V 2008 roku přivrócili demokracie i rządy vlád... Vážená paní předsedkyně, je nutno, aby se občanská demokratická vláda vrátila do Pakistánu, ale ten ještě není stabilní. Řada rozhodnutí týkajících se náboženského vyznání musí být respektována, ale rovněž musíme být kritičtí Eh, vyčlenění pracovních míst ve veřejné správě a řada dalších opatření eh, podkopávají stabilitu. Jsou to pravidla týkající se práva menšin. Křesťanský manželský pár byl nedávno odsouzen k 25 letům eh, odnětí svobody za to, že mm, používali Bibli v řadě severních eh, míst eh, je uplatňováno právo šaria. My bychom nadále měli obhajovat eh, lidská práva v Pakistánu a trvat na tom, aby pakistánské orgány umožnili svým lidem svobodu slova. Děkuji. Tak, fru A nyní paní Svensenová. Souhlasím s tím, co bylo řečeno, pokud je o porušování lidských práv, která zaznamenáváme v Pakistánu. A zejména bych chtěla zmínit otázku pro následování menšiny Ahmadí. Jde o pronásledování vraždy, které jsou chladnokrevně páchány ve všech složkách společnosti a dochází k tomu i dnes přes skutečnost, že minulé i současné vlády slibovali zlepšení situace, ale toto zlepšení se nedostavilo. A pro následování pokračuje a je nejvyšší čas, aby mezinárodní společenství spolu s Evropskou unii skutečně eh, zasáhlo a zabránilo útokům, které jsou neustále páchány proti těmto menšinám. Děkuji. Děkuji. Za EFD pan Belder na dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedající. Při založení státu Pákistán byla ustanovena ústava a bylo velice jasné, že v této ústavě mají, po pocí této ústavě mají všichni zajištěné všichni všichni stejná práva, ale toto se nedodržuje. Miliony křesťanů v Pákistánu jsou zastrašováni a to jak ve městech, tak na venkově a také přímo v Islámábádu. Bohužel zjišťujeme, že, islám, že pákistánský právní systém eh, jak si zacementoval obtížnou situaci křesťanům zjišťujeme, že zde dochází k islamizaci státního života a důsledkem je zhoršení právní pozice pákinstánské křesťanské komunity. Zcela konkrétně to zjišťujeme například právě na těch blasfemických zákonech z 80. let. Tyto mají závažné dopady na křesťany. Víra křesťana má mnohem menší hodnotu než víra muslima. Blasmevické zákony jsou mnohem nebezpečnější pro křesťany než pro ostatní. Někteří eh, jsou vězněni a někteří se dokonce musí ubávat o svůj život, že budou odsouzeni k trestu smrti. A to na, k tomu tedy na, dochází na základě svévolných muslimských zákon, zákonů, že se křesťan nachází v celé smrti. Kolegové, to je opravdu atmosféra strachu a nejistoty. Statisíce pákistánských křesťanů po celá léta trávilo svůj život ve vězení, aniž by vůbec byli podrobeni procesu, či aniž by nad nimi byl vynesen rozsudek jsou stále diskriminováni a platí to pro mnoho dalších náboženských společenství. Děkuji a nyní k jednotlivým eh, řečníkům. Napřed paní Andrie Kena, jedna minuta. Děkuji eh, Ústava Pakistánu rozlišuje mezi eh, muslimy a nemuslimy a dochází k diskriminaci z důvodu náboženského vyznání. Je nutno si uvědomit, že v roce 2009 eh, v prosinci prezident Zardari zopakoval eh, apel pakistánské lidové strany, aby práva menšin byly dodržovány, aby byly menšiny postaveny na roveň s občany, ale průzkum průzkumy ukazují, že menšiny jsou skutečně pozbavovány rovnými příležitostmi a e, pozbavovány rovných příležitostí a e, práv. E, to znamená, že pokud jde o náboženskou svobodu v, Afgani, v Pakistánu, aniž bychom zacházeli do podrobností, je velmi kontroverzní. Chci také zdůraznit rozpor mezi odhodláním pakistánské vlády nebo závazkem k dodržování eh, lidských práv na straně jedné a na straně druhé postup eh, arabských států. Eh, v této tady bych chtěla připomenout také usnesení OSN o vztahu mezi mezinárodním humanitárním právem a koncepcí hanobení náboženství. Děkuji. Děkuji. Chci vám ještě jednou eh, zopakovat, že mm, eh, nemáme dost času dnes odpoledne a každý, kdo překročí svůj eh, časový limit, tak ubírá současně čas postupu ke HDI. Pan Žakis, jedna minuta. Pani szanowni państwo, jest taki Paní předsedkyně, dámy a pánové, američané říkají, že nikdo nic nedostane zadarmo. A nemůžeme se smířit se situací, kdy pomoc Evropské unie je zadarmo. My poskytujeme 200 milionů euro a nic za to nežádáme. Musíme něco vyžadovat. Musíme vyžadovat minimálně dodržování určitých základních norem, které jsou určitým morálním a politickým ukazatelem v Evropě. Situace v, Pasky, v Pakistánu, kde jsou lidé pronásledováni, lidé za to, lidé jsou pronásledováni za to, že mají jiné přesvědčení, jiné vyznání, jde o křesťany a jiné menšiny. A to je nepřijatelné. Hovoříme o náboženských menšinách v Evropě a ve světě. A je třeba obhajovat křesťanskou menšinu i jiné menšiny v Pakistánu. Samozřejmě to není jediný problém, kterému čelí tato země která je dlouho destabilizována. Děkuji. Když se podíváme na situaci v Pakistánu, tak zjišťujeme dvě nepopiratelné skutečnosti. Za prvé, Pakistán nehraje důležitou úlohu v rámci podítírání terorismu. Musíme se snažit ze všech sil o to, aby ne, nebyla ohrožena bezpečnost evropských občanů. Za druhé, v Pakistánu je jiné chápání e, náboženských či etnických menšin, jiné než v Evropě, než na liberálních demokraciích. Evropa, to jsem vždy opakoval, nesmí mlčet. Nesmí mlčet, když dochází k hrubému porušování lidských práv jiné zemi. A proto musíme eh, vyjádřit své obavy, a to i v tom případě, když se jedná o našeho vlastního strategického partnera. Evropská unie může působit eh, důvěryhodně vůči třetím zemím v pouze, eh, pouze v případě, když budeme mít na svém vlastním území pořádek a budeme také dodržovat a ctít práva menšin všech druhů. Jeden ze zás, jedna ze zásadních hodnot Evropské unie je to, že poskytuje velkou ochranu v rámci náboženské svobody. Tedy musíme si jaksi zamést před vlastním Prahem a te pak budeme moci požadovat po našich partnerů, aby tedy respektovali takovéto vymoženosti. Pan Ziobro, jedna minuta. Paní předsedkyně, my uznáváme skutečnost, že Pakistán eh, je zapojen do boje proti mezinárodnímu terorismu. Eh, nicméně Nesmíme si zastírat další problémy eh, v zemi, totiž eh, eh, hrubé porušování menšinových práv, zejména křesťanských menšin. Často slýcháme o útocích, dokonce vraždách křesťanů. Lidé jsou upalováni zaživa pouze, protože jsou křesťané. Týká se to žen i dětí. Proč k tomu dochází v zemi, která sehrává tak důležitou roli v boji proti terorismu? Stává se to, protože eh, úřady pakistánské přispěly ke stávající atmosféře v zemi. Jejich blasfemické zákony například a skutečnost, že eh, policie není funkční. Toto chování není tolerováno. Děkuji, pan Kastler, jedna minuta. Děkuji. Na celém světě máme asi 75 či 80 procent všech eh, křesťanů, kteří jsou tedy pronásledováni, proto Evropa musí bojovat za lidská práva celosvětově a ve středu naší politiky musí být eh, svoboda náboženská, proto lituji toho, že v Evropském parlamentu velice často levicoví liberárové chtějí zamlčovat osud křesťanů. Proto jsem velice rád, že dnes my všichni zde společně se zabýváme situací v Pakistánu a předkládáme eh, rezoluci Pákistán má 156 milionů obyvatel, z toho 95 milionů muslimů asi 3 procenta křesťanů a asi 6% hinduistů, tedy promiňte 1%. Křesťané jsou opravdu pro následování a kdo dopustí násilí na křesťanech, tak musí dostat odpověď z civilizovaného světa. A proto bychom měli v rámci naší rozvojové politiky a v naší ekonomické spolupráce, jakožto EU, zavést v budoucnosti kritérium, které se bude věnovat této otázce a bude umožňovat také sankce, pokud to bude potřeba. Děkuji. Nyní přecházíme k části, kde já mám mnohem více žádostí, než je možné splnit. Máme pouze dvě minuty, umožním vystoupit čtyřem řečníkům, než je pan Galer. Děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že v rámci každé země je třeba zohlednit, odkud to pochází a odkud vlastně pochází a podívat se na to, zda vlastně ten vývoj v lidských právech jde správným směrem. Já jsem byl pozorovatelem Evropské unie v rámci posledních voleb před dvěma lety a vyslovil jsem jistá doporučení a jsem v podstatě rád, že ta země opravdu některá z nich realizovala, například ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech mezi tím tedy opravdu ratifikace proběhla, nebylo to pouze podepsáno, ale také se to týká umluvy o mučení. Je velice dobré, že nyní máme ministra, který se věnuje přímo otázek práv menšin ze svého portfolia, tedy je k tomu zán, a který se snaží opravdu krůček po krůčku pře překonávat diskriminaci. Samozřejmě se zde hovořilo zejména o té ahmadijské komunitě a pak se zde hovořilo o těch volebních seznamech a já si myslím, že by bylo dobré jejich separátní volební seznam integrovat v budoucnosti do hlavního volebního seznamu a tím by došlo k tomu, že by byla ukončena diskriminace Ahmadijů. Děkuji. Děkuji a nyní paní Hartela. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci, že já jsem se v tomto týdnu setkala s ministrem pro menšiny a jsem přesvědčena o tom, že on eh, se snaží o eh, shodu mezi jednotlivými uskupeními, ani, ale ani on neuměl odpovědět na mou otázku, eh, potom proč Pakistan v OSN ve výboru pro lidská práva neprosadí takováto pravidla i ve vztahu k jiným islámským zemím, které mohou vést k, nábo- k svobodě náboženského vyznání to by eh, znamenalo zblížení eh, mezi jednotlivými náboženskými uskupeními. Já se domnívám, že se musíme postarat o to, aby takováto nová pravidla skutečně vstoupila v platnost to vyžaduje samozřejmě též aktivnější přístup ze strany Evropské unie. Situace v Pakistánu eh, se neustále mění, je velmi dynamická a my ji musíme sledovat velmi bedlivě, abychom se nedopouštěli chyb. Je dobře, že Pákistánská vláda přijala opatření na ochranu menšinových práv, například pětiprocentní kvóta mm, eh, v rámci pracovních míst ve státní správě a také vyčlenění senátních křesel pro zástupce menšin a žen. Nicméně musíme stále ještě eh, leco dělat a také vláda musí něco dělat proti blasfemickým zákonům. Také ještě vykonáván velmi často trest smrti panuje cenzura a pro dokonce vraždění nebo zabíjení příslušníků eh, náboženských menšin. Trestní zákonník v Pakistánu rovněž musí doznat změn, protože výkon trestu smrti se týká těch, kteří byli obviněni, respektive odsouzeni za blasfémii. Děkuji. Paní Basesko, nakonec. Děkuji, paní předsedkyně po devíti letech vojenské diktatury volby v roce 2008 v Pakistánu znamenaly začátek eh, procesu demokratizace v Pakistánu, ale bohužel paní Benazir Bhutto byla zavražděna několik eh, týdnů před volbami a v těchto volbách vyhrála lidová strana Pakistánu, kterou vedla, i když eh, demokratické, demokratické síly čelí velkým problémům. Současná vláda zavedla pozitivní reformy. Byl prosazován mezikulturní dialog a byla vytvořena kvota 5% pro menšiny ve veřejných službách a byly uznány také některé nemyslické svátky. Je třeba uznat, vyjádřit uznání za to, že v Senátu bylo umoženo zasedat příslušníkům jiných národností. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, je mi velmi líto, co se týče osob, na které se nedostalo a není dostane slovo pan komisář Va, vážené poslankyně, vážení poslankyně, Evropská unie sleduje postavení nemuslimů v Pakistánu a pakistánská ústava předpokládá ochranu práv menšin v Pakistánu. Pakistán zaznamenal určité pokroky schválení změny ústavy, kde je posílena úloha zastupitelských sborů v Pakistánu, ochrana lidských práv, vytvoření Ministerstva pro lidská práva a Ministerstva pro menšiny nezávislá komise pro lidská práva právě vzniká v Pakistánu. Kromě toho Pakistán ratifikoval mezinárodní pakt týkající se občanských a politických práv a umluvu proti mučení a zamezující nelidskému nebo podižujícímu jednání. To je krok správným směrem za předpokladu, že tato ustanovení budou efektivně naplňována. Avšak Pakistán musí znásobit úsilí, aby došlo k lepší integraci náboženských menšin, včetně křesťanské menšiny, do politických, sociálních a ekonomických struktur. Mezinárodní pověst Pakistánu byla poskvrněna incidenty, ke kterým došlo v Godře, když bylo zaživa upáleno sedm křesťanů po útoku extremistů na chrám a obydlí. Došlo také k útisku Ahmádiů a šítů. Pokud je o práva náboženských menšin, Evropská unie systematicky využívá politický dialog s Pakistanem, aby byly zmiňovány otázky lidských práv a rovněž podnikla několik eh, diplomatických demarší. Na to navazuje od roku 2007 dialog o lidských práv v rámci kooperační dohody s Pakistánem, kde má probíhat pravidelný dialog o lidských právech a veřejné správě. Evropská unie vždy zdůrazňovala, aby práva jedince i menšin byla respektována. V rámci tohoto dialogu o lidských právech Evropská unie rovněž pravidelně zmiňovala v kontaktech s pakistánskou vládou aplikaci blasfemických zákonů. Zdálo se, že většina obžalovaných je muslimská, avšak jsem si dom toho, že blasfemický zákon byl často uplatňován proti náboženským menšinám a falešná obvinění byla vznesena, aby se vyrovnaly osobní účty nebo z důvodu ziskuchtivosti. Poslední zasedání smíšené komise proběhlo 25. března 2010. Předtím zasedala podskupina pro lidská práva, veřejnou zprávu a migraci. U této příležitosti postavení menšin v Pakistánu bylo zmíněno. Současně jsme neváhali a zmínili jsme eh, postavení menšin zde v Evropě. Evropská unie chce také tyto otázky zmínit při nastávajícím summitu s Pakistanem 4. června. Velká většina pakistánského obyvatelstva nemá přístup eh, ke vzdělání a skrze pod, po, pomoc Evropské unie přístup eh, k základnímu vzdělání by měla mít větší úlohu v vzdělávací politice země. Věřím, že střednědobě to povede k tolerantnějšímu postoji ke svobodě a náboženské svobodě zejména. Děkuji všem. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Dostal jsem sedm návrhů usnesení na závěr. V hlasování bude následovat po konci této rozpravy. Další bod na pořadu jednání je situace v